Navrhl bych, abychom pokračovali. Nejprve bychom prošli hlasováním a potom se budeme věnovat dalším bodům našeho programu. Proto nyní přejdeme k, pro... k bodu programu 16. Přenesení zákonodárné pravomoci. Spravodaj kolega Sayer. Takže přeje si k tomu někdo něco říci? Ne, pan kolega Rabkaj, prosím. Děkuji, pane předsedo. Abych přesto k tomu rád řekl jedno slovo, abych objasnil, že kolega Sajer skutečně předložil výbornou zprávu a také výborně spolupracoval. Ale navzdory tomu, je to nesmírně obtížné téma a časová tíseň, v níž jsme pracovali, je přece jenom problematická. Vím na druhé straně, že se musíme dostat dopředu, protože musíme pokročit v naší práci. Proto také souhlasím s kompromisními návrhy, ale vyhrazuji si, eh, až bude tedy hotov překlad do hlasování v plénu, se ještě na leco spodívat znovu a vycházím vstříc přání kolegy Sajara a stahuji své dva pozměňovací návrhy, třeba že jsem přesvědčen o tom po diskuzi se smluvními experty, že Eh, tady mám pravdu, ale navzdory tomu je stáhnu. Děkuji mnohokrát. Má ještě někdo nějakou připomínku? Není tomu tak, tak se dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo jedna paní Tain. A eh, kdo souhlasí s, tímto, s touto pozměňovací zprávou, zvedněte prosím ruku, kdo je proti. To je jednoznačně zamítnuto. Kompromisní návrh jedna, kdo je pro? Prosím, zdvihněte ruku proti. Přijato. Tím návrhy Ekono a Envy jsou vyřízené. Kompromisní návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Přijato. Tím pozměňovací návrh 2 a pozměňovací návrh B od Envy a Ekon B je tím také vyřízen a pokračujeme k Ekon D, to je na druhé straně. Kdo souhlasí s Ekon D? Zdvihněte prosím ruku. Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Nyní čtyři. Poz a další. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. A teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu výboru eh, NVA. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 6, eh, pan Čiobo, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Eh, potom pozměňovací návrh Teriapkás byl staženo. Perony, kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, zamítnuto. Pak se dostaneme ke kompromisnímu návrhu 8. Kdo je pro? Zdržel se, zamítnuto. Devítka byla stažena Rabkaj. Potom máme ústní pozměňovací návrh k odstavci 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Potom se dostáváme k desíce Bowles a další. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pak se dostáváme k pozměňovacímu návrhu NV3. To má být rozděleno na dvě části. Ne. Máme hlasovat jenom o druhé části eh, as an addition. Takže můžeme hlasovat celkově s tou druhou částí. Ano, kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, takže to bylo schváleno. Ekon 6, kdo je pro, s tím dodatkem, kdo je proti, takže i toto je tedy schváleno. Pozměňovací návrh 11 paní Taj, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. Pak máme pozměňovací návrh 5 Envy, tedy byl pokryt, o tom nemusíme tedy hlasovat. Dostáváme se ke kompromisnímu eh, pozměňovacímu návrhu 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Takže schváleno. Můžeme jít dál až ke 13 z perony, zbytek je vyřízen. Kdo je pro 13 z perony, kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Pak se dostáváme ke 14 z perony, kdo je pro, kdo je proti? to je také většina, čili zamítnuto. Pozměňovací návrh 15 byl stažen. Ne, zůstává zachován. Kdo je pro 15 Kdo je proti? No, myslím si, že to druhé byla většina, takže zamítnuto. Pozměňovací návrh 16, paní Tajn, kdo je pro? Kdo je proti? To, prosím, pěkně přepočteme, to zkontrolujeme. Kdo je pro? Nejprve, kdo je pro, prosím? 11. Kdo je proti? Kdo je proti? 14. Proti, čili zamítnuto. Teď se dostáváme k Ekon 9. Kdo je pro? Ne, ten je pokrytý, k tomu nemusíme, nebo to nemusíme hlasovat. Ekon B, Ekon C, Ekon E jsou pokryty a dostáváme se k Ekonu D. Kdo je pro Ekon D? Máme to? A my jsme na špatné stránce, aha, Pravý pan předseda. Takže kompromis 4. Teď hlasujeme o kompromisním návrhu 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, takže schváleno. Pak se dostáváme k 21. To je návrh Bowles a další. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, druhé byla většina, čili zamítnuto. Nyní se dostáváme ke kompromisu 5 pro, proti. Kompromis 5, ano. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, takže schváleno kompromisní návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromisní návrh 7. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržuje? Také schváleno. Pozměňovací návrh 28, Bowles a další se změnou jako dodatek. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Dostáváme se k ikonu 11, rovněž s dodatkem. Je to druhá část, čili budeme hlasovat pouze o druhé části. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Teď se dostáváme teprve k Ekonu 11 s tím dodatkem k první části, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno, není se dostáváme ke druhé části, kdo je pro, Druhá část odpadá, nemůžeme tedy hlasovat. Druhá část odpadá, čili 10 a 11 bylo vyřízeno a dostáváme se 29. trapkaj, ten zůstává zachován. Ano, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Potom se dostáváme k NV 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže schváleno i v adopci, takže kdo schváleno lidem ke 14, tady to odpadá, dostáváme se k pozměňovacím návrhu 31 Bowles a další. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Ekon 4, NV2, NV12 jsou vyřízeny. Pozměňovací návrh 30 Majer. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Ekon 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. nv 14. Kdo je pro nv 14? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celé zprávě. Kdo je pro? Kdo je proti? Nikdo? Takže jednohlasně přijato. Velice srdečně blahopřeji kolegu Sajerovi. A jako další zprávu k hlasování. Tady máme zprávu pana Baldasára. I tady mám otázku. Chce se k tomu ještě někdo vyjádřit? Ne, takže můžeme jít rovnou do hlasování. Začneme pozměňovacím návrhem 19 pana Mandrse. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 20 paní Cajn. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 21, pan Manders, kdo je, ne, to odpadá. Takže pozměňovací návrh 22, pan McCarthy, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 23, pan Bodu, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Dostáváme se k 26, pan Manders, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 25, paní McCarthy, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 24, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 27, pro? Proti, Teď jsme u 27. u no, Anderse. 27 bylo při... 24 bylo přijato. A teď e, hlasujeme o 27. Ještě jednou hlasujeme 27. Kde pro? Proti. To nebyla většina, takže zamítnuto. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 28 pro, proti, zamítnuto 29 pro, proti, Zamítnuto 30 pro, proti, zamítnuto 31 pro, proti, zamítnuto 20, 32 eh, pro, proti, přijato 33 pro, proti, Zamítnuto. 34 pro, proti, zamítnuto. Kompromisní návrh 6 pro, proti. Přijato. Teď jdeme dále ke kompromisnímu návrhu číslo 3, který je na následující straně. Pro, proti, zdržel se, přijato. 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, eh, přijato. Pozměňovací návrh 46 byl stažen, 47 stažen, 6, kdo je pro? Proti, přijato. 48 pro, ne, pardon, odpadá. Kompromis 4, kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací. Kompromisní návrh pětka. Další, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 10. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. Jedna pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Jedenáct pro, proti. Řekl bych zamítnuto. Dvanáctka pro, proti, taky zamítnuto. Pozměňovací návrh 13 pro, proti, přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 1 pro, proti, přijato. Jdeme k 15. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Odpadá, to je vyřízeno, že? Kompromisní návrh 2. Pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Proti? Přijato. Takže jdeme na konec. Všechny ostatní návrhy odpadají a nyní budeme hlasovat o stanovisku jako takovém. Kdo je pro? Kdo je proti? Proti, ano. Zdržel se? Nikdo. Takže přijato. Srdečně gratuluji kolegovi Baldasarovi. A nyní tady máme jako další ke hlasování mou zprávu k Pane kolego Rabkaji, eh, ke zprávcům alternativních investičních fondů. Pane předsedo, má frakce, má politická skupina u pozměňovacího návrhu 3 žádala o oddělené hlasování, ale zjevně eh, tady teď v tom společném návrhu došlo k ústnímu pozměňovacímu návrhu, ke kompromisu, proto s tím takto souhlasíme, proto už nemusíme mít oddělené hlasování. Oddělené hlasování neznamená nic jiného, ten ústní pozměňovací návrh neznamená nic jiného než ten pojem smlouvy je označ, je nahrazen Renumeration Agreements. To je ta korektura, ke které došlo a tím vlastně se vyřídilo oddělené hlasování. Takže nejprve pozměňovací návrh 2. <clears throat> Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Čili schváleno. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 1. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Zpráva jako taková k hlasování. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Takže i toto je schváleno. No, Takže dobře, to byla naše hlasování. A nyní se dostáváme ke zprávě kolega Svěvky. On má slovo, prosím. Bardzo děkuji, pane předsedající. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poblahopřát zpravodajům a poděkovat jim za vynikající práci. A jsem velice rád, že ty tři významné dokumenty jsme odhlasovali téměř jednomyslně. Přešel bych nyní na svou zprávu která se týká Bruselu 1. Je to třetí výměna názorů v našem výboru. Práce už hodně pokročila a proto bych chtěl předložit své konkrétní názory na nejdůležitější otázky, které jsou ošetřeny v tomto dokumentu. Tento dokument nyní posuzuje Evropská komise. Nejprve pokud je o zrušení exekvatury. Tady jsem pořád ještě skeptický, pokud je o zrušení exekvatury. Samozřejmě souhlasím s konečným cílem, který si komise stanovila, tedy se zrušením tohoto postupu, ale myslím si, že teď by ještě bylo příliš brzy. A nyní bych se rád zmínil o některých věcech, které by mohly být základem pro budoucí kompromis v této věci. Za prvé, nejdůležitější problém, který komise vidí ve vztahu k exekvatoře, jsou spojené náklady. A proto si myslím, že je třeba provést studie, které ukážou, jaké ty náklady vlastně jsou. Jaké jsou náklady na exekvatoru v členských státech? A kolik času je potřeba k provedení exekvatury. Za druhé, pokud by nebyl žádný e, příkaz k výkonu, proti kterému je teď možné odvolání, a na tom se všichni shodnou, bylo by nutné zavést e, specifický postup pro přehodnocení a posteriori, aby bylo možné systém sledovat. A to by pak mohlo vést k dalším komplikacím, nejenom v případě, kdy se dlužník odvolá proti rozsudku anebo příkazu, je také jasné, že dlužník nebo dlužníci mohou mít právo na odvolání k soudu členského státu kde byl vydán tento příkaz. A pro tento příkaz k výkonu rozhodnutí může být právní základ. Článek 35 a 34 nařízení Brusel 1. Ale je také jasné, že kroky, které jsou provedeny ještě do vypršení specifického postupu, nelze vrátit zpátky. A proto se zdá, že je třeba stanovit procedurální lhůtu, to znamená, musí platit omezený čas a po tomto čase celý postup přestává platit. A za třetí, v případě zrušení exekvatory úředníci a ti, kteří vymáhají dluhy v dané členské státě, musí mít možnost a schopnost vidět, jestli dokument, na jehož základě probíhá exekuce, je ověřený a právoplatný rozsudek Národního soudu. A proto jsem proti úplnému zrušení překladu, ale současně si myslím, že překlady by měly být omezené na ty nejrelevantnější otázky, které souvisejí se soudním rozhodnutím. To znamená procesní dokumentaci a zhrnutí zdůvodnění povinnost ověřování, což by ukázalo, jestli je dokument pravý nebo ne, ta povinnost by se měla zachovat, ale měla by být jednotná a standardizovaná ve všech členských státech. A na závěr k exekvatuře bych řekl, že vzhledem k významným námitkám určitých členských států vůči zrušení exekvatory jako takové víme, že rada má jednoznačný názor a proto bych navrhoval komisi, nebo řekl bych komisi, že jejich eh, návrh by měl obsahovat určité doložky, který by těm členským státům, které si to přejí, umožnil exekvatoru zrušit třeba zítra, pokud se chtějí vydat touto cestou. Nicméně rozhodnutí by zůstalo na konkrétním členském státě a já si myslím, že toto by bylo dobré rozhodnutí, dobré řešení, protože za prvé byla by to možnost ověřit toto řešení v praxi a také si myslím, že by nás to přiblížilo zrušení celého postupu ve všech členských státech v budoucnu, poněkud později. A bez ohledu na zrušení exekvatory jsem přesvědčený o tom, že úřední akty by se neměly přímo vykonávat v zemi výkonu, aniž by je nejdřív ověřil příslušný soudní orgán daného státu. Kromě toho princip, na jehož základě je možné odmítnout nebo upravit exekuční doložku, e, souvisí s tím, že to rozhodnutí je v rozporu s veřejným pořádkem. To by se mělo změnit. A v určitých případech může být obtížné se souladit příslušný akt, příslušný dokument s předchozími rozhodnutími v dané zemi. A může být také sporné, jestli je daný akt zákonný v příslušné zemi na základě třeba faktických chyb, a podobně. A další věc, na kterou bych se rád zaměřil, se týká rozhodčího řízení. O této věci už jsme důkladně debatovali, já jsem velice vděčný všem, kdo se k tomu vyjádřili. A především jsem vděčný panu Hesovi a profesoru Kesejanovi. Nicméně Souhlasím s Evropskou komisí v tom, že bychom měli rozhodčí řízení vyloučit z Bruselu 1. Bylo by to v rozporu s právem členských států podle New Yorkské úmluvy a podle Ženevské úmluvy. Protože těmi se upravuje mezinárodní rozhodčí eh, řízení, komerční rozhodčí řízení. Pokud bychom ještě na evropské úrovni předepisovali další důsledky, bylo by obtížné představit si, jaké a podle Luganské úmluvy také neplatí rozhodčí řízení. A já myslím, že toto by mělo být předmětem samostatného přeskumu ze strany Evropské komise. A další důležité téma je průmyslové vlastnictví. Vzhledem k tomu, k jakému pokroku nedávno došlo v Radě, ve vztahu k patentovému právu a řešení sporů, myslím, že bychom se na to měli počkat, než začneme mluvit o konzolidaci této oblasti. A lispendence a takzvané torpéd. Torpédové kroky. Mluví se o volbě práva na základě takzvaných torpédovacích akcí. Soud, ke kterému je věc přednesena později, nemusí řízení odložit. Pokud soud, kde to řízení začalo, jednoznačně nemá příslušnost. Samozřejmě to jde ruku s rukou s povinností rozhodnout rychle o otázce soudní příslušnosti u daného soudu. Samozřejmě zůstává definice časové lhuty. Já souhlasím s Evropskou komisí v tom, že většinu problémů je možné vyřešit na základě lepší komunikace a lepší spolupráce mezi soudy. Ale myslím si, že to nepatří do tohoto nařízení. Potřebujeme lepší spolupráci mezi soudci. To je důležitý prvek evropské kultury, a našeho soudního systému. Samozřejmě mohou ji pozbudit další nástroje, například Evropská síť pro justiční spolupráci, síť předsedů soudů nebo soudů pro komerční a soukromoprávní záležitosti. A zbývá problém který nevím, jak by se dal řešit. Je to dosti podstatný problém a týká se právě jednotlivce. V případě pomluvy jde o hanobení. Jaký by byl právní standard řešení mimosoudního. Tady je zpravodajkou Dana Volis, protože Rada odmítla návrh Evropské kompromise a kompromis, který navrhl Evropský parlament. Otázka zůstává otevřená. V lednu jsme měli v této věci velice zajímavé slyšení a přestože křivé nařčení nebylo v materiálu komise, Otázka takzvaného forum shopping ve vztahu k výběru co nejlepšího místa konání, aby to finanční rozhodnutí bylo co nejvýhodnější, aby finanční kompenzace byla co nejvyšší. Ano, jistě s tím souhlasím. Máme zřejmě na mysli volbu anglického soudu. protože postihy, které ukládají anglické soudy, jsou vysoké, protože anglické soudy jsou ochotné co nejvíce uspokojit žalobce. Nicméně, pokud je o zájem médií o výklad článku 5 nařízení v případě Cheval, ve vztahu k rozsudku Evropského soudního dvora, kdy člověk může zahájit řízení v zemi nakladatele, který zveřejnil nějaké hanlivé prohlášení, přičemž je možné e, rozhodnout o odškodnění bez územního omezení. Řízení je možné zahájit v kterémkoliv členském státě, kde se navíc distribuje příslušný mediální materiál. Samozřejmě v dobách internetu můžeme říct, že taková distribuce je celosvětová. Ale v takovém případě by se v náhradě škody měla od, mělo odrážet poško, poškození v příslušné oblasti soudní příslušnosti. Internet je k dispozici prakticky vždycky a prokázat, jaká je vazba mezi zemí soudní příslušnosti a poškozením není problém. Lidé říkají, že redaktoři, i když se mohou obhajovat, mohli by zvítězit u soudu, mohou být nicméně nuceni vyrovnat se mimo soudně, vzhledem k vysokým nákladům na právní obhajobu. Například v oblasti soudní příslušnosti v Anglii. Jako bývalý novinář, který 20 let pracoval v médiích, jsem zvlášť citlivý v otázce svobody médií. A já myslím, že vůbec není problém s tím, že bychom tento princip posílili. Nicméně, svoboda médií a svoboda vyjadřování musí být vyvážené s právem jednotlivce. Nemůžeme být takovou situaci, kdy posílíme jenom jeden prvek a ten druhý proto bude oslabený. Protože když vás někdo hanobí, nebo pokud je porušováno právo na soukromí, musíme mít právo hájit se. Takže potřebujeme rovnováhu mezi právy médií a právy jednotlivce. A proto, a to mi připadá jako základní argument, chci, aby to nebylo v Bruselu jedna. A já si myslím, že to je základní důvod, proč by to mělo být v rámci pole působnosti. Brusel 1 možná není správný nástroj pro ošetření otázek mezinárodního práva soukromého. Možná, že bychom potřebovali jiný právní nástroj, který by řešil konflikt mezi médií a základními právy jednotlivce. Protože Brusel 1 nevznikl proto, aby řešil kvalitu rozhodnutí, přijímaných rozhodnutí, anebo kvalitu práce soudů v členských státech. Evropský soudní dvůr jednoznačně uvádí, že Brusel 1 vychází ze vzájemné důvěry. Samozřejmě můžeme se na to podívat šířeji, existuje i kompromisní řešení, které souvisí s Forum Inconvenis, První soud, u kterého bylo řízení zahájeno, by mohl zjistit, jestli je řádný důvod, mohl by zohlednit otázku přiměřenosti, proporcionality, podívat se na to, kolik čtenářů, posluchačů, diváků a tak dále má dané médium. A to by mu pak případně umožnilo předat případ soudu v zemi, kde působí příslušný novinář, pokud se ukáže, že je to případ de minimis. Je tady tedy určitý manévrovací prostor. Nicméně takové řešení nebo jiná řešení podobné povahy by vycházela ze zásad mezinárodního práva soukromého z důvodu, které nebyly původně součástí. Nicméně v médiích panují velké obavy, pokud jde o záruku svobody pro jejich činnost. A proto si myslím, že bychom měli zvážit, jestli má smysl využít jako řešení Forum of Convenience. Dále, jaké tam máme další problémy? Ochranný nástroj pokud je žalovaný u soudu a má dojít k výkonu ještě než dojde k doručení obžalovanému. Musí se to ještě víc vyjasnit. Musí se vyjasnit, jestli řízení za nepřítomnosti některé strany spadají do pole působnosti tohoto nařízení přičemž obžalovaný by měl mít možnost odvolat se proti ochrannému nástroji. A další problém je ten, který souvisí s ochrannými příkazy za účelem schválení informace. To souvisí s duševním vlastnictvím. Důkaz porušení práva musí být zajištěn na základě příkazů prohlídce, nebo je třeba popsat předměty nebo objekty, které způsobily porušení zákona. Takže potřebujeme ošetřit i otázku informací a důkazů. Rád bych poděkoval všem, kdo už přispěli k mé práci na tomto přeskumu Bruselu 1. A současně bych vás rád informoval o tom, že návrh zprávy bude předložena projednán na dalším zasedání tohoto výboru 28. a 29. dubna. A zdá se, že hlasovat budeme v červnu. Takový je časový plán který se nám snad podaří dodržet, pokud se něco nestane. A budu vděčný za vaše názory a také bych se rád vyslechl komisi. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát. Paní kolega Wallis, prosím. Uh, thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ráda bych poděkovala panu Zvěvkovi za jeho pečlivý detailní pracovní dokument, který je velice prospěšný, abychom mohli učinit pokrok v této oblasti. Mám v podstatě poznámky ke dvěma záležitostem. Myslím si, že už jsem během předešlých diskusí na toto téma říkala, že mám určité obavy, které se týkají vašeho pochopitelně konzervativního přístupu zrušení té žádosti exekvatury. Já bych tedy byla trochu pozitivnější. Z politického hlediska to je naprostý základ této revize. A jde k jádru věci, to znamená schopnosti jednotlivých soudních systémů, aby si vzájemně důvěřovali. A pokud nevyřešíme tuto otázku, tak vyšleme špatný politický signál. Chápu vaši zdráhavost, ale pokud je to možné, tak bych postupovala trochu rychleji, než navrhujete. Říkáte, že komise chce postupit hlavně v oblasti nákladů, ale není to pouze otázka nákladů, ale také času celého procesu, eh, který to obnáší. Souhlasím s vámi, s vašimi objevami, když se bavíme o překladu, o také certifikátu věrohodnosti, ale pokud tyto dvě otázky nebudou spojeny v tom smyslu, že tento certifikát důvěrohodnosti může být přeložen v jazyce země určení, čili v případě autenticity musíme mít určitý standardní formulář, výnos, čili bylo by dobré, kdybychom měli nějaké zrychlené řízení, které by mohlo vzít v potaz tyto dva dokumenty. Ale skutečně si myslím, že musíme postoupit ku předu. Už jsem se k tomu jasně vyslovila. V případě těch dvou rychlostních přístupů a některé země postupují rychleji, některé bohužel ne. Mně se to nelíbí, protože já mám pocit, že některé země chtějí zrušit doložku vykonatelnosti. To znamená, že si ale vzájemně tyto systémy musí důvěřovat a některá země nemůže postupovat rychleji než jiná. Já myslím, že musíme postupovat všichni ruku v ruce a musíme vyjádřit tuto důvěru v celý právní systém v Evropské unii. To je klíčový politický signál. A pokud nejsme připraveni jej vyslat, tak bych byla velice zklamaná. Možná některé věci můžeme zakomponovat do tohoto systému, díky kterým budeme moci postoupit rychleji. Další věc. Souhlasím s vámi v případě úředních listin. Je to velice citlivý moment. Nebudu hovořit o arbitráži, protože k tomu jsme řekli už celou řadu věcí, možná pan profesor Kasači je dnes na půdě tohoto výboru spolu se svými studenty z Paříže. To je pro vás možná zajímavá informace, ale chtěla bych se mimochodem zmínit také o vašem odkazu na odstavce, které se týkají průmyslového vlastnictví. Je tady otázka důvěry mezi našimi soudními systémy a otázka zlepšené komunikace v celém soudním systému v rámci Evropské unie. Já si myslím, že to jde ještě dál. Možná v rámci našeho mandátu se musíme zaměřit na práci, kterou jsme dělali již dříve. Týká se to otázky národních soudců, jak fungují v rámci evropského systému. A když se podíváme na celou soudní kultura, není to pouze otázka soudců, ale je to mnohem obšírnější záležitost. Možná až se budeme zabývat otázkou aplikace zahraničního práva v kontextu Řím 2, tak eh, musím říct, že celá řada věcí, které děláme, pokud tedy budeme prosazovat evropskou soudní kulturu, nejen tedy mezi soudci jako takovými, tak eh, jenom minulý týden například jsem byla na konferenci, která se zabývala smluvním právem, což je další otázka, která by se měla v tomto celém kontextu řešit. Na závěr mi dovolte, abych se dostala k otázce nařčení, nadstě utrhání. Líbí se mi, jak jste připravil tuto oblast. Podobně jako vy, mám určité obavy. Zdá se to netýká nástrojů soukromého mezinárodního práva, zda se zde máme zabývat eh, s otázkou eh, těchto věcí, protože v některých členských státech to má ústavní charakter, což je potom velice obtížné. Já bych ráda využila možnosti, že bychom zavedli možnost eh, zahraniční non-convenience, protože bychom to zavedli velice lehce, možná v bodu odůvodnění, čili byla by zde určitá možnost mít tzv. forum non-convenience, ale chtěla bych také říci, že řada těchto problémů, podle mého názoru, a myslím, že to bylo potvrzeno v rámci slyšení, je bohužel také v tom, že vzniká problém s problémem Anglie a Walesu, které jsou velice lákavé tím, že vysoce očkodňují navrhovatele. To znamená, že tento problém se musí řešit interně ve Velké Británii a já bych se zdráhala, abychom to nějak rozsekli zásadně, protože to vyvolává velké obavy také na straně médií. Pokud by se jednalo o členský stát, který působí takovéto problémy, tak eh, pak to musíme řešit podle mého názoru v rámci Bruselu 1. Ale to lákavé řešení je, abychom to řešili lehce, to znamená, abychom zavedli možnost forum non convenience. Pochopitelně může to být určité řešení, musíme se pobavit ještě s právníky, kteří se zabývají civilním právem. Dále, problém Um, dočasných opatření. Já se obávám, že zde budu souhlasit s komisí. Nevidím důvod, když máme nějaký případ, kde se jedná o um, nějaký eh, dočasný opravný prostředek, který byl vydán v jedné zemi, má se uplatnit v jiné zemi, máme tam v rámci tohoto řízení určité řešení, nález, tak zde musí být možnost, aby chom postupovali podem, podle tohoto předběžného opatření. Protože pokud máme předběžné opatření, které bylo vydáno nepatřičně, z toho vznikají škody, tak potom soudce, který eh, vydává konečné, konečný rozsudek, tak musí mít možnost řešit i tento problém, který je spojen s tímto předběžným opatřením. Já si myslím, že komise zde má pravdu, pokud eh, ten konečný rozsudek eh, bude vydán jedním soudem, tak eh, musí jak se ovlivnit i ten druhý soud, který vydal předběžné opatření, čili tam musí být určitá komunikace, koordinace, a musí tady existovat vzájemný, vzájemná důvěra mezi našimi soudy. Každopádně děkuji za tento dokument, myslím si, že to je vynikající zpráva. Děkuji, kolega Bellingua, prosím. Io prima di tutto vorrei ringraziare sinceramente. Bych chtěl nejprve srdečně poděkovat panu zpravodaji eh, nejenom za jeho mm, pečlivou práci, eh, za intenzivní práci, kterou eh, tady vykonal a která je nesmírně důležitá a v jistém slova smyslu i radikální. Jedná se vlastně o zrušení doložky vykonatelnosti. Z právního hlediska viděno tady hovoříme o tématu, které se vlastně upevnilo během několika set let a teď by se mělo říci ne, odstraní se to. To může vést k důsledkům, které pan zpravodaj sám velice dobře popsal. Ale musím říci, že i to, co řekla Jana Wallis, je správné. Já jsem měl stejný pocit, když byl předložen první text a nyní, když jsem si četl tento, této oblasti musíme být eh, velice rozhodní, neboť toto opatření je třeba nahlížet jako určitý symbol a mm, bude mít také veliké důsledky. náš dokument ke změnění nařízení rady musí být naprosto jednoznačné, čili již žádné doložky vykonatelnosti musíme říci. A basta. Tak to musí být. Proč to říkáme? vzhledem k celé problematice jako stokholmský program, společný eh, prostor pro spravedlnost v Evropě a vzájemné uznávání, to je to ze všeho nejdůležitější, to znamená vytvoření vzájemné důvěry v systémy, které by se měly zbližovat. Tento předpis by eh, měl být takovým praktickým tahounem a pozvolna by měl vést k odstraňování dalších kontroverzí, ale je třeba, aby jednotlivé členské státy eh, prostě se také postavili aby zaujali jiný postoj vůči práci soudců, advokátů, protože pakliže tento stockholmský proces a spole, společný prostor spravedlnosti nebudeme chtít zavádět a budeme pořád jenom říci, tady je třeba být opatrný a tamhle je třeba být opatrný, tak to prostě k ničemu nepovede e, když se budou zřizovat řízení ex post, e, je to lepší, aby se mohl systém postupně přizpůsobovat a je třeba také zvolna zavádět kontroly. Samozřejmě tady máme přechodné fáze eh, kvůli vydání dokladu, překladu a tak dále, ale poté bych doporučoval budování určitých struktur a pan kolega Cvěvka již také řekl, že se jednalo o prohloubenou spolupráci kdo bude mít zájem na tu, o tuto spolupráci. No, myslím si, v tomto nařízení musíme naprosto jasně říci, že doložka vykonavatelnosti, vykonatelnosti, čili exekvatura, již neexistuje. Já tedy doufám, že tomu tak nebude, ale v rozhodnutí bylo přeci, v usnesení bylo přeci řečeno, že Irsko a Spojené království v dědičném právu se budou chovat jinak. No dobrá. V přechodné fázi, prosím, Spojené království nemá ani euro konec konců, ale přesto Spojené království náleží Evropě. Ale tady by mě osobně byl milejší pravý opak. Ne, že by tedy návrh přišel jenom od několika málo, Eh, zpravodaj, že by se tady skutečně jednal o návrh většiny a země, které by měly potíže, by prosili o, požádali o přechodné období, tak jak na to poukázala kolegyně Volis. My bychom chtěli eh, skutečně zavést tento stokholmský program a vždy jsme to potrhovali tak, abychom přispěli ke společné kultuře a společným stanoviskům našich soudců. Tady se totiž nejedná pouze o soudce. Práce advokáta znamená, e, že musí navzájem znát právní systémy a e, dojde-li k vytvoření nebo určitého ducha národních soudců, kteří by šli ve jmén ve smyslu tohoto integračního procesu a mohlo by to tak přispět k obecné integraci Evropy, pak je třeba říci ano, v tom případě potřebujeme opatření, které půjdou, povedou ke kulturním sjednocovacím procesům. Tak bych na to nahlížel. Neměli bychom promeškat tu příležitost. Děkuji, pan kolega Mase, prosím. Muchas gracias, presidente. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, chtěl jsem také poblahopřát panu zpravodaji, protože vyvinul nesmírné úsilí při zpracování své zpráci. I když se k tomu vlastně vyjádřila moje kolegyně Volis, dovolte, abych řekl jednou provždy a abychom mohli v této procedurální parlamentní fázi skončit tím, že bychom prostě si dávali překážku na cestu něčeho, o čem již rozhodla rada i komise. Měli bychom prostě eh, skoncovat s exekvaturou. Tady se nejedná o to, abychom vyžadovali Eh, nemožné, protože každá země je schopná skoncovat s exekvaturou. Bylo, já si nesmírně hodnotím toho, co tady zaznělo o právu svobodného projevu. A také tady máte zkušenost. A já mám také zkušenost a můžete mi věřit a je tady celá řada profesionálů. Už máme plné zuby této tradice doložky vykonatelnosti tolik let, protože to už je skutečně spozdilé, retardované, je to skutečně obsolentní, dávno překonané. E, I na to tak nahlíží komise, proto bychom neměli prostě tady to neustále znova probírat. E, vždyť je třeba usnadnit Eh, tržní hospodářství a proto bychom neměli být takové, takový puristé, kteří budou klást překážky k tomu, co již vlastně se rozjelo. Francouzi slaví 50. výročí Alberta Camusho. Albert Camus je mýtus sisyfovský. Když už jsme skoro s tím kamenem na našich zádech eh, se dostali skoro na vrcholku, tak zase sklouzáváme dolů. Prostě říkám, bez jakékoliv podmínky zrušit, absolutně zrušit doložku vykonatelnosti přece nemá cenu. K čemu nás povede, kdybychom o tom diskutovali v politických stranách a v plénu, nic jiného. Děkuji za toto pledoje. Další kolega, prosím, vodu. Da, mulțumesc. Uh, e clar că există și Děkuji, pane předsedo. Je jasné, že tady máme pozitivní i negativní prvky, pro i proti, pokud je o zrušení doložky vykonatelnosti. Ale já bych rád zmínil možnost pro členské státy zrušit doložku vykonatelnosti jednotlivě. A tím mám na mysli to, že takový postup by byl výhodný, prospěšný i pro občany ostatních členských států, nejen toho, který zruší doložku vykonatelnosti. A de jure tedy poplyne prospěch ze zrušení doložky vykonatelnosti, jenomže každý členský stát samozřejmě myslí hlavně na své vlastní, členské, na, na své vlastní občany, ne na občany ostatních členských států, když bude rušit doložku vykonatelnosti. Takže já osobně si myslím, že tato iniciativa umožnit členským státům zrušit doložku vykonatelnosti je prospěšná. Měli bychom mít jednotné řešení. A pokud jde o pravé doklady, pravé listiny, musíme mít na paměti dvě věci. Máme tady formální listiny, jako jsou třeba soudní rozhodnutí na jedné straně, a na druhé straně by měla lépe probíhat koordinace na základě zprávy pana Lechnera. A pokud je o rozhodčí řízení, je to pravda, tato rozhodnutí nejsou formální akty, úřední akty, a proto by měly být vyloučeny z pole působnosti této zprávy. Blahopřeji zpravodaji, má to opravdu těžké a já doufám, že výsledkem bude zpráva, na které se všichni dohodneme. Kolega. Paní, paní kolegyně Rechnerová, prosím. Děkuji. Děkuji mnohokrát. To bylo ohnivé pledoje, něco takového se mi asi nepodaří, co se týče tedy zrušení doložky vykonatelnosti, ale samozřejmě eh, bych se k němu naprosto chtěla připojit. Eh, za prvé jsem chtěla nesmírně poděkovat eh, panu Svěvkovi za vaše vynikající práci. Nesmírně se mi líbí váš způsob práce, čili mm, jít do hloubky celého tématu a také zahrnout práci našeho výboru do práce, do návrhu vaší zprávy. Krátce tedy k tomu zrušení doložky vykonatelnosti, o které se již hodně hovořilo. Váš opatrný přístup aby se eventuálně povolilo členským státům převzít iniciativu či nikoliv, tento přístup rozhodně nemohu sdílet. I paní kolegyně Voli se zmínila o tom, že právě tento nástroj by měl přispívat k upevňování důvěry a domnívám se, že váš cíl postupovat opatrně by tímto nemohl být splněn. Ale samozřejmě Navzdory všem, kteří jsou pro zrušení doložky vykonatelnosti, říkám, velice dobře chápu váš argument, že je třeba být pečlivý a opatrný, co se týče komplexního obstarávání překladů. Eh, v této souvislosti náklady. Myslím si, že tady budeme muset o tom ještě popřemýšlet. Zejména se mi líbilo, Eh, eh, že jste zapracoval také ideu, kterou jsem tady několikrát zdůrazňovala já, a sice, že je třeba pomýšlet na osoby, eh, které potřebují obzvláští ochranu, čili spotřebitele. A tady je důležitá myšlenka z Bruselu 1 a sice na základě kompetentních předpisů by se měli chránit ti, kteří jsou onou slabší stranou čili příslušnost eh, místa soudu eh, proargumentovávat, co je pro, co je proti. To mě obzvláště těší a myslím si, že s další argumentací vám budu také k dispozici, abychom mohli tuto ideu i nadále sledovat. Možná mi dovolíte, abych ještě jako doplněk ke všemu, co jste tady dnes vysvětlil, ještě uvést že je nesmírně důležité s těmito kontroverzemi systému, které má v sobě Brusel 1, jako například výjimka u různých smluv, to není věcně oprávněno a proto by bylo třeba s tím také skoncovat. A možná ještě další myšlenka a sice ta evropská skutečnost, kterou dnes máme, a sice, že práce je vykonávána přeshraničně, eh, že tady prostě máme nejrůznější smlouvy a to způsobuje nezbytnost, aby v případech, kde práce je vykonávána nejenom na jednom místě, ale běžně i v různých zemích EU, byla určitá úprava soudní příslušnosti Eh, toliko mé poznámky a jinak dovolte, abych řekla, že vaše práci sleduji s velikým zájmem a velice vám blahopřeji k vaší zprávě. Děkuji, paní kolega Cajn, potom komisa a pak zpravodaj. Já. Ich kann den Berichterstatter... Ano. Já chápu panu Cívkovi, když chce opatrně přistupovat ke zrušení doložky vykonatelnosti, protože se domnívám, že mít důvěru v jiné právní řády je dobré, ale v praxi se zažívají nepříjemná překvapení. Vzpomínám si, že minulý rok eh, existovala občanskoprávní záležitost v Německu, kdy německý otec Eh, eh, byl osloven, byl obžalován eh, jižním soudem země, kde žila matka a na základě výslechu svědků, že otec údajně něco s matkou měl, tak soud rozhodl o přiznání otcovství a e, nakonec on to dal až k Evropskému soudu a prokázal se, že nebyl otcem. A když to člověk sleduje, no tak ti, kteří jsou pro zrušení doložky vykonatelnosti, e, také přeložit na ta expost post řízení, tak je třeba zabezpečit, aby nadále neběžel výkon e, soudních rozhodnutí, protože diskutujeme, myslím, že to byla paní McCarthy, která se zaobírá tou zprávou o přeshraniční pátrání účtů po účtech. Já bych nechtěla, aby přede dveřmi eh, přišel mandant a řekl mi, že eh, jeho účet byl zastaven a já budu muset zkoumat, zda existovalo vůbec oprávnění k eh, obstavení tohoto účtu. Mm, tady je třeba být velice opatrný Eh, to přeložit jako eh, je třeba, abychom tady dávali pozor, aby neběžel dál výkon soudních rozhodnutí, aby tady bylo prostě skutečně eh, poskytnuta opra, ochrana dlužníkovi. Možná, že bychom nalezli možné varianty, ale vidím, že se teď hlásila komise. Prosím. Uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych eh, mnohokrát poděkovat panu zpravodaji. Je vždy velice milé vidět, že práce v Evropském parlamentu je velice pečlivě připravována, zcela jistě tomu také v tomto případě. Je to už druhý pracovní dokument, ke kterému se můžeme vyjádřit, takže pouze několik slov k tomuto druhému dokumentu. Co se týče zrušení doložky vykonatelnosti, to je zcela zásadní politický cíl budoucí revize a o to žádá Evropská rada, opakovala v roce 2004, 2009 v Tampere, dále v Hákském programu, čili skutečně přišla chvíle, abychom vyřešili tuto otázku. Velice si uvědomujeme určité obavy, zdráhání, které existují. Pochopitelně tady máme dlouhodobé tradice, které existovaly ještě před vznikem vnitřního trhu, před vznikem Evropské unie, ale myslíme si, že přišla chvíle, abychom postoupili s dobou, protože exekvaturu představuje čas, peníze, velké úsilí. Co se týče nákladů, tak možná zde bych mohla ujistit Evropský parlament, že jsme udělali studii o nákladech, je k dispozici na našich stránkách a také se zabýváme přímo náklady spojenými s doložkou vykonatelnosti, čili tato studie bude k dispozici. Jenom takový příklad, zkusila jsem to osobně, chtěla jsem prosadit soudní rozsudek z Francie v Belgii, čili tam nebylo zapotřebí překladu, ale celkový odhad, který mi dal několik právních firm, bylo, že mi to bude stát 2000 euro abych eh, mohla uplatnit tento rozsudek v Belgii. A v některých případech eh, by to znamenalo další soudní slyšení a pochopitelně by tam nebylo odvolání, čili eh, co se týče času, tak se to mělo řešit během jednoho a čtyř měsíců, čili snažíme se získat více takovýchto příkladů, abychom mohli provést studii o dopadu. Jak můžeme postoupit ku předu v této oblasti? Já si myslím, že komise tedy musí jasně činit rozlišení. Musíme se velice podrobně podívat na to, co může dělat soud původu. Co kontroluje, aby to nebylo opět kontrolováno v eh, případě druhého soudu. Nicméně, pokud se jedná o otázky, které nemohou být řízeny tímto prvním soudem, které musí eh, být eh, řešeny na úrovni slyšení v případě navrhovatele, tak možná se to bude řešit ve státě, kde se má vykonat tento rozsudek. Čili i když provedeme tyto kroky, tak nepotřebujeme postup doložky vykonavatelnosti. Čili můžeme mít postup bez exekvatoru. Jsou tady dokonce členské státy, které nemají vůbec tento postup předtím, než se stali členem Evropské unie. Čili je jasné, že můžeme žít bez tohoto postupu doložky vykonatelnosti a můžeme mít pouze určitá opatření, ochrana opatření, která budou nezbytná. A pokud budeme postupovat kupředu, tak všichni. To je, myslím, jasné, že to bude řešení buď pro všechny nebo pro někoho. Řeší se to v rámci posílené spolupráce a těžko eh, můžeme mít tento postup eh, jinak v některých členských státech a jinak v jiných členských státech. Čili chtěla bych pouze zdůraznit, že exekutor již byl zrušen v případě úředních listin eh, z roku 2004. Dále se tady řeší otázka pozastavení soudního řízení v případě odvolacího řízení. Čili je velice důležité, abychom i tyto aspekty měli na paměti. Nebudu hovořit o všech otázkách, které se týkají této zprávy. Můžeme to možná probrat jindy a jinde, určitě s panem zpravodajem, ale nyní otázka arbitráže. Myslíme si, že dopad eh, rozhodnutí v případě West Tankers, co se týče rozhraní mezi nařízením a arbitráží, je jasným důkazem toho, že se to pomalu dostává do zvykového práva. Co to znamená? Evropský soud rozhodl, že rozhodnutí je, co se týče výkonu eh, arbitrážního řízení, spadá do působnosti tohoto nařízení. To je velice důležité, nesmírně důležité a ve Velké Británii odvolací soud v prosinci loňského roku rozhodl, že eh, výnos španělského soudu, kdy španělský soud rozhodl, že arbitrážní řízení nebylo správně bráno v potaz. Toto rozhodnutí muselo být uznáno ve Velké Británii. To je zcela zásadní krok, takže když se podíváme na arbitráž a na toto nařízení, tak se vzájemně ovlivňují, nemůžeme se tomu vyhnout a máme nebo měli jsme velice zajímavou konferenci, někteří z vás se zúčastnili této konference minulý týden ve Španělsku Týkala se nařízení Brusel 1, byla organizována španělským předsednictvím a komisí a e, byli tam advokáti, kteří e, právě řešili tuto otázku litigací. A nemělo by to být e, určitým rájem pro toto smírčí řízení. Je to velice složitá otázka, je to něco nového, musíme být opatrní, ale myslíme si, že musíme dostatečně spolupracovat s odborníky a díky nim tuto problematiku vyřešíme. Poslední věc, která se týká nadsti utrhání, to nebylo ve zprávě komise v Zelené knize. Podívali jsme se eh, na případ ševel v rámci Bruselu 1 a vzhledem k tomu, že to nebylo změno ve zprávě, bylo to z důvodu, že empirická studie poukázala na to, že soud v tomto případě funguje relativně dobře. Čili bylo to zdůraznilo řadou z vás, je velice důležité, abychom jasně rozlišovali různé otázky, čili příslušnost je jedna věc, rozhodné právo, další věc, náklady spojené s řízením, to je také něco jiného, čili problémy, které vznikají s ohledem na nadstě utrhání, jsou otázky spíše rozhodného práva a nákladů spojeného s řízením. A tyto problémy bychom neměli aplikovat v případě nástroje, který neřeší, ten řeší pouze otázku soudní příslušnosti. Brusel 1 má vyvážené pravidlo, které vyvažuje zájmy jednotlivých stran, které jsou zapojeny do případu nadsti utrhání. Pokud tam jsou problémy s interpretací, tak se to řeší u Evropského soudního dvora a jak víte, v tuto chvíli se tam řeší takovýto problém, který se má řešit s ohledem na nadstě, utrhání. Pokud tam budou problémy s aplikací práva v jedné eh, jurisdikci, tak pochopitelně tyto problémy se musí řešit, musíme úzce spolupracovat s britskou vládou a vidět, eh, jak řeší tento problém, ale zcela jistě bychom se měli vyhnout tomu, abychom modifikovali citlivé pravidlo v rámci Bruselu 1, abychom se eh, vyhnuli jurisdikci jedné země v Evropě, z důvodu, že tam nezná určité prvky v oblasti rozhodného práva, samotného postupu. Je to obtížná otázka, ale celá řada z vás se o tom již zmínila, čili doufám, že se v této otázce shodneme. Co se týče zbytku ostatních poznámek, tak se spojíme s panem zpravodajem, ale v tuto chvíli tedy komise se takto vyslovuje k návrhu této zprávy. Takže. Děkuji mnohokrát. Spravodaj má slovo. Bardzo děkuji, pane převodničanci. Krut... Mnohokrát děkuji, pane předsedo, jen krátce. Už jsme té věci věnovali hodně času, jsem za to velmi vděčný a chtěl bych z celého srdce poděkovat kolegům za jejich vyjádření. Opravdu je to radost pracovat na dokumentu, u kterého z vaší strany víme, jak na tom stojíme. Rozhodně to usnadní přípravu konečné verze. A chtěl bych říct paní Valisové nebo panu Bellingerovi, aby neměli obavy. Já jsem spíš liberál v této věci. A pokud jsem opatrný, tak je to proto, že jsem si vědom toho, že jsou některé členské státy, které takto obezřetně postupovat chtějí. Nicméně dnešní debata ukazuje zcela jasně, zcela jednoznačně, dalo by se říct, že vy zastáváte názor, že doložka vykonatelnosti by se měla zrušit. Já jsem vděčný za návrh pana Bellingwera, který řekl, že bychom neměli umožnit těm, že bychom to neměli umožnit těm, eh, kdo to chtějí, ale možná, že by tu možnost měli mít všichni v rámci nějakého přechodného období ti, kteří to využít chtějí. To by se mi opravdu líbilo a chci poděkovat také Evropské komisi za vyjádření i za dosavadní spolupráci. Bude to vynikající východisko pro přípravu návrhu zprávy a já doufám, že atmosféra bude stejně dobrá, až budeme tento dokument projednávat v budoucnu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Čili nyní Musíme přijít dalšímu bodu a s ohledem na čas musíme změnit strukturu našich eh, porad. Eh, musíme bezpromlečně projednat zprávu paní Galu a zprávu kolega Gíblera, protože tady máme také ještě hosta z komise. Čili proto bych navrhoval, že bychom nejprve udělali 26. Paní kolega Nýblerová, prosím. Děkuji mnohokrát, vážení kolegové. Z hlediska našeho hosta, kterého máme dnes ve výboru, si uspořím dlouhá úvodní ustanovení, abych tady hovořila o posouzení dopadu, ale nejprve bych chtěla udělat několik poznámek. Eh, s paní Máme tady paní Klinbajl. Paní Klinbajl je předsedkyně Assessment Boardu Evropské komise a myslím se, že když eh, eh, budeme přemýšlet o tom, jak můžeme zefektivnit eh, jejich práci, je třeba, abychom si učinili přehled o tom, jak vlastně na Evropské komisi se provádějí posouzení dopadu. A proto mě těší, že paní Plingbalová nalezla cestu mezi nás. Na rozdíl od situace před několika týdny, kdy jsme tady hovořili o zprávě z vlastní iniciativy a o úvahách, které jsem do té doby zpracovala, se změnila následující věc. Mezitím eh, s Evropskou Evropskou komisí díky kolegům, kteří vedli také vyjednávání za parlament, jsme dospěli k uzavření interinstitucionální dohody, kde došlo také k ustanovení o posouzení dopadu. Dovolte, abych citovala. Posouzení dopadu je zpracováváno a, a prováděno na základě transparentního postupu tím, že se zaručí nezávislý postup. Konec citátu. A myslím si, že s ohledem na zprávu z vlastní iniciativy, to je také naše snaha, musíme zvážit, jakým způsobem bychom toto zadání obecné povahy mohli nějakým způsobem také v praxi uskutečňovat a velice mě těší řada podnětů, které jsem obdržela z okruhu kolegyň a kolegů. Dovolte mi, abych řekla ještě další slovíčko k dalšímu postupu na závěr dnešní výměny názorů bych zhruba do tří až čtyř týdnů ráda předložila pracovní dokument, kde budu ještě jednou formulovat otázky, které bychom měli formu- eh, diskutovat na našem výboru. Jedná se mi o to, aby se krátce načrtlo, v jakých státech existují posouzení dopadu, jak je to v nich praktikováno a možná na základě srovnání osvědčených postupů nalézt podněty pro evropskou úroveň. Za druhé bych s vámi velice ráda intenzivně diskutovala o otázce objemu této zprávy. Zda se tedy budeme soustředit pouze na hodnocení dopadu institucionální povahy, či zda tady zavedeme také kritéria přeskumu eh, takových eh, dopadů. Už jsem k tomu sbírala celou řadu podnětů od kolegů, například ekologická hlediska. Tady existuje celá řada úvah, které eh, můžeme diskutovat a já bych tady navrhovala, aby po předložení eh, toho návrhu jsme tady měli možnost ještě diskutovat s eventuálním zapojením expertů těch států, které již etablovaly a institucionalizovaly praktikování posouzení dopadu jinde a abychom nejpozději eh, před letní přestávkou mohli dospět k nějakému výsledku. Tolik tedy za mou osobu a velice se těším na rozpravu s paní Klingbeil a také na diskusi tady ve výboru. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pan kolega Rabke. Já mám jenom otázečku, která je nejenom pro kolegyni Niblerovou ale také eh, pro předsedu pana Léneho protože on předsedá skupině, která vlastně s komisí vypracovala rámcové ujednání. A teď máme tedy rámcové ujednání, kde máme na prominentním místě takové toto téma impact assessment. A já se ptám, jak to spolu souvisí, koresponduje i co se týče časového sledu. Vím, že si chceme udělat dost času, dokonce i někam cestovat a proto je dobré, že teprve poté je možné, aby kolegyně zpracovala tuto zprávu, to je jasné, ale na druhé straně ten impact assessment, o kterém vyjednáváme v rámci rámcové dohody s komisí, to nechceme mít někdy v polovině legislativního období, ale co možná nejrychleji, čili jak to jedno souvisí s druhým. Smím to vysvětlit relativně jednoduše ujednání s komisí v současné době má pouze formu usnesení. Musí to být, musí to být zapracováno do konkrétního smluvního textu. V tom to se v současné době děje. My tedy v pracovní skupině vyjednáváme s panem Ševkovičem. A to se teď týká povinnosti komise vůči parlamentu provádět posouzení dopadu. Parlament polovině tuctu usnesení v posledních deseti letech se usnesl na tom a stále usnášel na tom, že eh, není spokojen se způsobem, jak komise vypracovává a dodává posouzení dopadu. Nebylo to tak úplně nezávislé. A postoj parlamentu vždy byl takový, že posouzení dopadů by mělo být zadáváno mimo komisi s tím komise z institucionálních důvodů nesouhlasila, říkala, my to chceme dělat sami, já teď si uspořím vysvětlování důvodu, ale bylo jasné, při vyjednávání s Barosem o interinstitucionální dohodě, že komise nebyla ochotna se pohnout ani o milimetr směrem k parlamentu. A proto musíme dělat dvě věci. Za prvé, Musíme zvážit, jak to, co komise přislíbila z našeho pohledu, může být ještě lépe naplněno, vybaveno a za druhé musíme přemýšlet, do jaké míry takové posouzení dopadu, pakliže to budeme po vážovat za nedostačující, můžeme doplnit eh, na základě podnětu z parlamentu. A návštěva Washingtonu souvisela s tím, že ani v Americe nemáme jednotný systém posuzování dopadu. Američani mají pro exekutivní stranu OMB, a kongres má vlastní agenturu, která zase zpracovává pro něj posouzení dopadu a to je taková celková souvislost, s jakou máme co dočinění. Čili máme tady dva úkoly na základě této zprávy, čili formulovat to, jak chceme, aby komise dostála svým povinnostem a za druhé, jak může odstranit parlament deficity v této oblasti. Takže dáme teď slovo paní Klingbajlové, ano, a poprosíme ji, aby nás informovala o vývoji na komisi. Prosím pěkně a vítejte srdečně. Děkuji za možnost, abych stručně vysvětlila systém studií dopadu a jak funguje také rada. V tomto případě hodnocení dopadu jsou o rozhodnutích, které musí být založena na konkrétních důkazech, faktech. Musíme najít správnou politiku, správné řešení problémů. Musíme analyzovat různé alternativy, jak dosáhnout konkrétního cíle nebo jak vyřešit nějaký problém. Čili nejedná se o jeden způsob, že máme problém, ale máme různé alternativy. Protože všechny tyto alternativy mají různou zátěž, vedlejší dopady, různé náklady. Pochopitelně se jedná o dopady, jedná se o také určité alternativy. Eh, hodnocení dopadů nám má také poukázat na určité kompromisy, čili není možné kombinovat ty jednotlivé cíle s jiným cílem, není vždy možné najít úplně nejlepší, nejelegantnější řešení, ale co je možné, můžeme jasně vidět dopady a jasné kompromisy. To znamená, že zákonodárce může přijmout rozhodnutí, které je založené na faktech. Jedná se také o subsidiaritu a proporcionalitu. To je důvod, proč se komise hned na počátku eh, dívá na takzvanou cestovní mapu, cestovní mapa právě pro hodnocení těchto dopadů. Čili řešíme, zda vůbec tento problém musíme řešit na evropské úrovni. Ne všechny problémy musí být řeči, řešeny v Bruselu. Někdy je lepší, když to řeší národní vlády nebo dokonce místní zastupitelstvo. Pokud se to lépe řeší na evropské úrovni, čili musí se to řešit na evropské úrovni, tak Potom také řešíme otázku proporcionalitu, čili rovnováhu, jak naplnit daný cíl a také zátěž, kterou to znamená pro jednotlivé zainteresované strany. Ale hodnocení dopadu také znamená, že hned od začátku si stanovíme, jak chceme monitorovat vývoj a jak budeme dělat hodnocení ex post. To znamená, poté můžeme říct, ano, dosáhli jsme našeho cíle pomocí těchto nástrojů za těchto a těchto nákladů, přineslo to ty a ty výhody a výsledky, a nebo můžeme říct si ne, naše politika nedosáhla daného cíle, ale víme proč. Můžeme udělat revizi a můžeme navrhnout lepší řešení. Silnou stránkou našeho hodnocení dopadu je to, že všechna hodnocení dopadu se dívají na všechny výhody a nevýhody z hlediska životního prostředí, sociálního rozvoje, z hospodářského rozvoje. Není to pouze o jedné kategorii nákladů, jedné kategorii přínosů, ale je to takzvaný integrovaný postup. Pochopitelně je těžké, když musíte vyvážit přínosy a náklady, a které přicházejí z různých oblastí, z hlediska životního prostředí, hospodářství nebo sociální sféry, ale pokud chcete mít dobré hodnocení, tak musíte jasně stanovit, jaké jsou výhody a nevýhody daného řešení. Nemůžete být pouze selektivní. A máme také velké, velkou míru působnosti. Hodnocení dopadu se dělají v případě návrhů, které jsou legislativní i nelegislativní povahy a objevují se eh, v pracovním programu komise, které mají skutečně zásadní dopad. Zásadní dopad znamená, že z hlediska názvu, eh, diskusí, které provedeme se službami, z hlediska cestovní mapy, si myslíme, že je určitý dopad, který jde nad rámec čistě technických eh, aspektů. A pokud tato cestovní mapa, kde máme problém, zainteresované strany, celou míru působnosti. Pokud tato tzv. cestovní mapa říká ano, ty dopady mohou být velké, tak provádíme hodnocení dopadu. Také vycházíme z rozhodnutí komitologie. Zdůrazňuji to, protože ve Spojených státech amerických nemáte hodnocení dopadu v případě legislativních návrhů. Kongres ve Washingtonu, když se přijímá legislativa, tak se přijímá a není tam provedena studie hodnocení dopadu. Když dělají prováděcí nařízení agentur, tak tam provádějí hodnocení dopadu, protože s nimi spolupracují. A to je zásadní rozdíl mezi legislativou a komitologií. Pokud máme agentury, pokud chceme věci zjednodušit, tak to řešíme v rámci komotologie. Zde v Evropě provádíme hodnocení dopadu i v případě legislativy. To znamená, předtím, než ten legislativní návrh by šel v USA do kongresu, jenom abych zdůraznila rozdíl. Další silná stránka je transparentnost. Cestovní mapy se vydávají také s publikací pracovního programu komise a naznačují, pokud tam bude hodnocení dopadu, kdo bude tou zainteresovanou stranou, ti se mohou připravit ještě předtím, než se oficiálně bude probírat hodnotící zpráva. Je to minimálně 8 týdnů, čili povzbuzujeme naše kolegy, aby šli i nad rámec těchto osmi týdnů, pokud je to komplexní oblast, pokud je to technicky velice náročný návrh. Další silná stránka je naše rada. Donedávna bych říkala pět modrých mužů a nyní je, jsou to čtyři modří muži a já a sedíme tam osobně, byli jsme jmenováni předsedou a nepodáváme nebo nezodpovídáme se nikomu jinému než panu předsedovi. Služby připraví studii hodnocení dopadu a pak se musí obrátit na nás, na naši radu, předtím, než proběhne konzultace mezi jednotlivými službami. Čili předtím, než ten návrh bude postoupen dál, tak se musí obrátit na nás. My jako první máme daný text, zanalizujeme jej pomocí našich podporných pracovníků, položíme dotazy a potom máme schůzi spolu se zástupci služeb. V rámci jedné studie hodnocení dopadu máme otázky, odpovědi, Znamená to, že si musíme ujasnit, že si vzájemně rozumíme, pokud jsou tam nějaké slabiny, pokud si myslíme, že tam není něco jasné, že tam něco chybí, tak eh, se na to musí podívat ti ostatní a musíme se dohodnout. Myslím si, že silná stránka těchto studií je to, že tento orgán, tato rada je naprosto nezávislá, ale zároveň je také je pomocná. Není to externí orgán, který by něco kritizoval ze zhora dolů, ale je to interní poradní orgán, čili jsou to lidé, kteří pracují v komisi, nicméně mají plnou nezávislost a snaží se nastavit zrcadlo a říkají, zlepšete toto či ono a naše stanoviska, naše doporučení v případě takovýchto studií o hodnocení dopadů jsou vydána na webové stránce, ano, přiznávám, že někdy se musíte proklikat i pomocí Google, chtěli bychom to zlepšit, jejich přístup, nicméně veškeré tyto studie nebo tato stanoviska jsou k dispozici. Podívejte se, jak je to napsáno. Je to skutečně kritické hodnocení těchto studií dopadu které vydáváme komisi. Čili v loňském roce jsme odeslali zpět 30 všech studií hodnocení dopadu a řekli jsme, tyto zprávy nejsou dostatečně kvalitní. Ale to neznamená, že u těch ostatních jsme řekli fajn, dobře. Téměř v případě poloviny těch ostatních studií, to je můj hrubý odhad, to doporučení, bylo takové, že konzultace v rámci jednotlivých služeb poukázala jasně na to, že musí být provedena dodatečná práce, aby daný návrh mohl být postoupen dál. Čili pokud je to skutečně nekvalitní, tak ve 30% jsme to odeslali zpět a řekli jsme, musí se to provést celé od začátku znova. A když se podíváte na jednotlivá stanoviska, tak vidíte, že určité prvky, například otázka subsidiarity nebo administrativní zátěž, se pravidelně objevují. Čili rada před třemi lety vydala, a to svým vlastním jménem, čili, jak jsem říkala, neprochází to komisí, není to konzultace mezi službami, ale je to zpráva, kterou vydala naše rada. Došli jsme k závěru, co si myslíme, jak se vyvíjí způsob hodnocení dopadu, kde vidíme hlavní nedostatky a poslední zpráva je z konce ledna roku 2010 a týká se studie hodnocení dopadu za rok 2009. Je to 20-stránkový dokument a na konci se uvádí závěry, další kroky. Poskytujeme tato doporučení, to znamená, abychom zlepšili studii provádění dopadu v komisi. Nebudu číst vše, asi se to přečete sami, ale jak vidíte, pravidelně poukazujeme na to, že by se to mělo lépe plánovat. To znamená, že pokud máte nějaký návrh a začnete příliš pozdě, chcete to rychle protlačit, tak je to hned vidět. Čili hodnocení dopadu potřebuje čas, musíte se to dobře naplánovat také lepší hodnocení sociálních aspektů. To zdůraznil také náš předseda ve svých eh, hlavních politických směrech. Co se týče administrativní zátěže, tak eh, v tuto chvíli jsme také zavedli takzvanou helpdesk, abychom posílili tento aspekt. Dále sledování, následné hodnocení. Zde naše rada chce také prosadit takzvanou lepší regulaci, protože hodnocení dopadu a naše rada eh, skutečně pomohla, aby se změnila kultura. Je to určité logické uvažování, jak promyslet návrh, zvážit jednotlivé alternativy, možnosti, jak prosadit politiku, která by naplnila a dosáhla konkrétních cílů. A to se líbí i jednotlivým službám. Chtěli bychom to samé prosadit v případě hodnocení ex post. Ex post hodnocení znamená, že vezmete v úvahu konkrétní politiku, která již byla implementována a velice kriticky se zeptáte, zda skutečně splnila dané cíle nejefektivnějším, nejlepším způsobem. Opět to je cvičení, eh, kdy nemůžete věci zjistit přes noc, ale jsme si jistí, že ve spolupráci se službami budeme mít hodnocení ex post. Už jsme začali v loňském roce, myslím si, že se to velice rychle rozběhne a tím se nám podaří uzavřít daný kruh. Když se podíváme na stávající situaci, tak můžete identifikovat problém, můžete udělat eh, hodnocení dopadu, implementujete politiku, podíváte se, co funguje, co ne, uděláte hodnocení ex post. Na tomto základě pak můžete provést revizi a zajistit zlepšení. To znamená, podle našeho názoru je to uzavření celého kruhu a díky tomu bychom měli zlepšit návrhy, které poskytujeme zákonodárci. Děkuji mnohokrát. S ohledem na čas bych řekl, nemůžeme tady o tom intenzivně diskutovat. To uděláme, až předloží kolegyně Nýblerová svůj dokument tomu. Chci se zeptat, máte konkrétní otázky na komisi? To by bylo. Není tomu tak? V tom případě děkuji velice. Myslím si, že zcela jistě budeme mít příležitost, až budeme diskutovat nad eh, pracovním dokumentem, eh, abychom si vzali více času a mohli se s vámi vměnit názory. Je mi moc líto, že teď nemáme čas, ale my jsme měli dnes velmi komplexní případ imunity, který nám vzal hodně času a proto je to teď trošku obtížné. Máme tady řadu záležitostí, které jsou akutní a musíme je vyřídit už jsem hovořil o zprávě paní Geringer a paní Galop. Zpráva paní Geringer asi e, nebude tak časově náročná, prosím. Mnohokrát děkuji. Já bych ráda poděkovala za vysvětlení komise. Moje zpráva přímo souvisí se zprávou paní Nýblerové k hodnocení dopadů a také se zprávou paní Lichtenbergerové o sledování uplatňování evropského práva. Protože lepší tvorba právních předpisů, což je téma mé zprávy, souvisí i s těmito věcmi a máme málo času, seznámí vás se svou zprávou rychle a doufám, že zpráva nebo debata proběhne, až budete připraveni předložit pozměňovací návrhy. Takže jedna z nejdůležitějších otázek je vstup Lisabonské smlouvy v platnost a související změny, pokud jde o tvorbu právních předpisů v Evropské unii. Důležitá je zásada subsidiarity. Na jednu stranu se národní parlamenty mají zapojit do kontroly institucí, na druhou stranu máme konkrétní časové lhuty, 8 týdnů pro reakci národních parlamentů. A zkušenosti ukazují, že tato výměna informací k této výměně informací v podstatě nedocházelo. Stalo se to jednou. Většina národních parlamentů se vůbec nevyjadřovala k legislativním návrhům, které jsme předkládali my. Samozřejmě to bylo ještě před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. Nicméně už tehdy tady byla možnost takových konzultací. Takže tento postup se zatím plně nevyužívá. Pokud jde o hodnocení dopadů a hodnocení ex post, jsem velice ráda, že jste zmínili hodnocení ex post, protože zatím se systematicky neprovádí. Je velice důležité, protože je to jeden z argumentů, který je možné vykládat ve prospěch komise. Když se podíváte na nezávislost, je to skutečně nezávislé, ta hodnocení dopadů jsou opravdu nezávislá. Pokud po částečné implementaci určitého zákona dojde k hodnocení ex post, můžeme zjistit, do jaké míry byla naplněna očekávání komise a do jaké míry byla hodnocení dopadu nezávislá a nestraná, protože odborníci položili určité otázky. Já myslím, že když se zaměříme na hodnocení ex post, můžeme se dozvědět opravdu hodně o hodnocení, která proběhla předtím. Takže na jednu stranu jsem ráda, že hodnocení ex post se teď budou dělat ze strany komise systematicky a také bych chtěla poukázat na to, že v případě hodnocení dopadů jsou uvedena jiná kritéria a tady mám na mysli zprávu paní Nýblerové, protože bych chtěla, aby tam bylo i hodnocení sociálních dopadů, nejenom dopadů na hospodářství, právních dopadů, ale i sociálních důsledků. Jaký by tedy byl dopad nových zákonů na evropský trh práce, na zaměstnanost třeba v určitých věkových skupinách nebo v určitých sektorech? Je velice důležité, aby tam byl zahrnut i ten sociální aspekt. A ještě jedna poznámka. K té skupině pana Štojbra, který tady byl. Oni pracují na zjednodušení administrativních postupů a omezení administrativní zátěže. Obecně se mi to velmi líbí, ale mám jednu výhradu. Zazněla celá řada otázek k tomu globálnímu pročištění administrativy. Mohlo by to vést ke snížení standardů, třeba pokud je o bezpečnost práce. Samozřejmě, zjednodušit by se to mělo, ale také musíme zajistit, že se to nebude dělat na úkor stávajících standardů, kterých se nám podařilo dosáhnout z hlediska eh, bezpečnosti, bezpečnosti práce. A poslední věc. Pokud jde o zavádění programu kodifikace ve výboru, ten program je hodně opožděný. Původně to mělo být všechno hotové do roku 2008 a teď, o dva roky později, to pořád ještě probíhá. A proto bych chtěla komisi požádat, aby tuto práci zintenzivnila. A zcela na závěr, my sami bohužel přispíváme k tomu, že kodifikace nebo změny nezačínají platit tak rychle, jak bychom chtěli. V lednu letošního roku jsme hlasovali o určitých změnách, na kterých jsem já sama pracovala. Ty jsme potom poslali zpátky do výboru Libe a já jsem zjistila, že až v září se o nich bude mluvit na plenárce. Takže od ledna do září blokujeme určitou práci, která se dala udělat možná dřív v parlamentu. A já myslím, že to bychom také měli zvážit. Možná, že bychom to mohli v budoucnu ovlivnit. Chtěla bych poděkovat sekretariátu za to, že mi pomohl zpracovat tuto zprávu. Děkuji za vaše připomínky. Chápu, že potřebujeme ještě čas pro rozpravu, takže tím bych skončila. Děkuji mnohokrát. Paní Lichtenbergerová se hlasí, prosím. Ano, budu stručná, protože se tady jedná vlastně o stejné téma zprávu, kterou jsem převzala o e, monitoring about application e, v Community Law. Já předložím svou zprávu koncem dubna, ale chtěla bych požádat všechny členy výboru již nyní, aby si uvědomili význam slyšení, které plánujeme v této souvislosti. Eh, bude to nesmírně důležité slyšení, řeknu k tomu jenom pár hesel. Máme tady nový návrh komise a sice o tom, že v rámci pilotního projektu se jedná o to, už neprovádět žádné infringement procedement, ale všechno posílat zpět, vracet to členským státům ke stanoviskům či dalšímu zpracování a jenom v případech, kdy to bude aktuální, k tomu má dojít. Ale kdo o tom rozhoduje, zda to je aktuální, za jakých kritérií, to všechno není na stole. A proto bych chtěla náš přístup také zaměřit na to, že potřebujeme dobrý základ pro rozhodování k tomuto pilotnímu projektu. Potřebujeme důkladnou zprávu a je to velmi aktuální. Takže prosím pěkně, berte vážně tuto zprávu. Tady se skutečně jedná o otázku, zda můžeme vůbec smysluplně provozovat evropskou legislativu, protože když se to potom nebude uskutečňovat a nebude to mít vůbec žádné důsledky při porušování, pak ty země, řeknu to tady hovorově, pak jsou ty země, eh, ty blbé, které prostě uskutečňují eh, legislativu, zatímco ostatní ji eh, neprosazují, ale přitom to zůstává bez důsledku. Prosím pěkně, berte tento komplex dohromady, ať už je to impact assessment, či to, o čem jsem právě hovořila, je extrémně důležité pro naši budoucí práci v této oblasti. Děkuji. A k tomu velice kryce, další, krátce další kolega. Pani převodničanci, já jsem autorem... E, Opravdu krátce, pane předsedo. Já jsem autorem stanoviska výboru pro ústavní záležitosti, které bude předloženo později, až tam bude přijato. Chtěl bych poukázat na jednu věc a zároveň bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za skutečně bohatý dokument. Já myslím, že v té zprávě musíme jednoznačně zdůraznit, že komise musí připravit právní nástroje a právní rámce, aby občané mohli využívat Evropskou občanskou iniciativu. A my ve straně ELS, ve skupině ELS žádáme, a jsme jako vždy pro nezávislá hodnocení dopadů, ovšem to je samostatná věc. A jsem také rád, že plány komise, pokud jde o omezení administrativní zátěže, jsou dobré, když se podíváme zpět na to, co chceme udělat do roku 2020. Možná, že se nám už daří udělat o 30 víc, než jsme původně očekávali. Děkuji mnohokrát. 34. 2010, 30. duben je deadline pro pozměňovací návrhy a tlumočníci nám dovolili, abychom pracovali do 12.40. Takže prosím pěkně, paní kolegyně, máte slovo. Paní kolegyně Galo. No, Děkuji, pane předsedo. Jak víte, bylo předloženo 122 pozměňovacích návrhů k mé zprávě z vlastního podnetu a já jsem se pokusila se řadit do tří kategorií. První kategorie mi v podstatě nečinila žádné problémy. Druhá kategorie Zde jsem měla pocit, že je možné dospět ke kompromisu a bohužel to, co mě přijde nějak nepodložené nebo co je proti smyslu mé zprávy, eh, tak eh, v té třetí kategorii jsou pozměňovací návrhy, které jsou pro mě nepřijatelné. Čili dovolte mi, abych eh, se podívala na tyto tři okruhy pozměňovacích návrhů. Chtěla bych všechny požádat, aby byli velice obezřetní v dalších krocích. Vím, že je to velice citová otázka a vím, že eh, všichni bychom měli postupovat rozumně. Takže dovolte mi, abych eh, zahájila pozměňovacími návrhy, které mi činí určité zásadní problémy. To jsou pozměňovací návrhy, které se snaží naprosto zrušit veškeré odkazy na pirátství v onlineovém režimu. Zde bych chtěla říci, že je to velice těžko přijatelné, přijatelné, protože podle mého názoru Evropský parlament by nebyl důvěryhodný, pokud by se nezabýval touto otázkou. Nemůžeme odhlédnout to od fenoménu piráctví. Prostě vzhledem k tomu, že by došlo k porušování zákona. Také by se nám nepodařilo potlačit pedofilii, protože zákonodárce by to prostě nebral v potaz. Čili není to otázka úplného zrušení, není to otázka takovýchto problémů, nicméně bych se ráda dostala k té druhé oblasti, kde podle mého názoru můžeme dospět k určitému kompromisu. Čili měli bychom zcela jistě lépe definovat, co to je pirátství eh, v onlineovém režimu, asi ve spolupráci s komisí a měli bychom možná najít další termín, který by lépe vyhovoval Eh, této věci. Je to otázka určité spolupráce a dovedu si to velice dobře představit. Na druhou stranu, co se týče sociálních dopadů pirátství v onlineovém režimu, tak pan komisař Michel Barnier o tom hovořil již včera. Chtěla bych ještě určité věci upřesnit. Včera jsem neměla dost eh, času, takže budu velice stručná ničení pracovních míst. To se objevilo v jedné konkrétní studii v roce 2008. Eh, Mělo dojít k zániku 180 tisíc pracovních míst. A to se netýká pouze sektoru hudby, tak jak jsme to slychali, ani se to eh, netýká eh, pokroku v oblasti technologie, které může mít katastrofální dopady což by mohlo vést nebo vedlo to eh, k zániku LP desek, čili nemá to nic společného s ekonomickou otázkou jiného sektoru, čili musíme pamatovat, že naopak zde vznikají pracovní místa a co se týče konkrétních čísel, netýká se to pouze hudby, ale také filmů, televizních seriálů, softwaru a tak dále. Čili Měli bychom, vybra- měli bychom brát tuto oblast velice vážně. A z tohoto hlediska eh, tedy to musíme patřičně zvážit. Co se týče rozlišení mezi paděláním a piráctvím. Zde mám stejné stanovisko jako pan komisař Barnier, jak jej vyslovil zde na půdě našeho výboru včera. Veškeré mezinárodní úmluvy a dohody poukazují na to, že řešení nemůže být stejné. To je jasné. Co se týče existence dané observatoře, byla jsem skutečně překvapená, protože vzl... dala jsem k dispozici čísla, která zešla ze studií z různých eh, sektorů, a když se rozhodneme, že tato čísla nejsou důvěryhodná, tak je odmítneme. Když se podíváme na čísla, která nám poskytují struktury, které již existují, tak naprosto souhlasím s tím, že bychom měli dělat výroční zprávy. Další věc je kampaně zvyšování povědomí. V některých pozměňovacích návrzích se uvádí, že političtí činitelé se nejsou schopni shodnout. Chtěla bych pouze připomenout, že o tomto problému se neustále hovoří, protože je to skutečně aktuální problém. Například se nemůžeme shodnout na tom, jak postupovat v případě padělaných léků, ale shodneme se na tom, že tato situace je nepřijatelná, čili ji musíme řešit. Takže v první kategorii pozměňovacích návrhů, kde si těžko dovodu představit schodu nebo co musíme ještě zvážit, tak je důležité, aby strany, zainteresované strany spolu komunikovaly a dospěli k určitému kompromisu, jaký je zákon uplatnit. Já jsem francouzská a čekat, nechci prosazovat Adobe, Adobe eh, v Evropě, to se nedovedu představit. Čili když se podívám na pozměňovací návrhy, kde si myslím, že je možné dospět ke kompromisním návrhům, tak je důležité, abychom spolupracovali užitečně a musíme zcela jistě zajistit, abychom respektovali základní lidská práva, ochranu eh, veřejných informací na internetu, čili nechci nějak podkopat tato práva, ale chtěla bych připomenout, že práva autorů eh, je také základním lidským právem a navíc z hlediska duševního vlastnictví musíme najít určitou rovnováhu. Myslím si, že když máme základní lidská práva a práva autorů, tak musí existovat určité harmonie a musíme chránit obojí. Dále, co se týče pozměňovacích návrhů, kde vidím možnost kompromisu, chtěla bych ještě jednou zopakovat, že nejsem proto, abych prosazovala nějaké francouzské stanovisko. Eh, kolegové, kteří jsou ochotni se mnou diskutovat, tak bych chtěla zdůraznit, že mě velice zajímá legislativní iniciativa, která z ní šla ze Španělska o které jsme se několikrát bavili spolu s ministrem pro spravedlnost. E, je to socialistická vláda, čili tam hovoří o tom, že by neměly vznikat nějaké bariéry, e, co se týče možného dialogu a zájmu, čili chtěla bych zdůraznit, že i v této oblasti tedy vzniká tato legislativní iniciativa. Vždy hledáme kompromis, vždy hledáme určité řešení a já chci probírat jednotlivé možnosti, chci probrat otázku různého přístupu, to znamená licence na více území, čili paní McCarthy, pan Sanders a Janes o tom hovořili. Děkuji mnohokrát, skutečně nemáme mnoho času, proto bych řekla jenom následující věc. Všechny ty záležitosti, které dnes nestihneme projednat, automaticky přeložíme na další zasedání tam, kde bude aktuální nezbytné jednání tam všem ještě sdělí sekretariát ehm, deadliny pro pozměňovací návrhy. Teď tady budeme diskutovat tak dlouho, než tlumočníci přestanou pracovat a eventuálně budeme muset pokračovat v projednávání této problematiky 19. Pan kolega Berlinguer, prosím. Nella giornata di oggi noi abbiamo approvato dnes ehm, jsme měli jsme přijali eh, takřka jednomyslně několik zpráv a tady vznikla skutečně krásná spolupráce, což je také dobré znamení pro zprávu paní Galo. Já osobně mám paní Galo i v její zprávu velikou důvěru a ona je vždy nesmírně otevřená a ochotná hovořit se všemi a to platí i za mou frakci a to je nesmírně důležité. Myslím si, že by bylo odsouzené k neúspěchu, kdybychom e, pouze většinově přijali tuto zprávu. E, bylo by dobré, kdybychom se prohloubili a spojili v tomto tématu. Jedná se o budoucnost a musíme na budoucnost myslet, protože vynalezení internetu změnilo celý svět. A to platí pro všechny. 122 pozměňovacích návrhů, tři kategorie. No, my tady máme tu výhodu, že se nalezáme v současné době v nelegislativním postupu. To znamená, že eh, můžeme jaksi být otevření a můžeme pracovat eh, intenzivně. Včera tady byl pan komisař Barnože, i on řekl, že musíme vytvořit nebo snažit se hledat rovnováhu mezi duševním vlastnictvím, což je svaté, no dobře svaté, možná trochu přeháním teď, a mezi duševním vlastnictvím těm, kteří působí v oblasti duchovních věd a literatury, to je svaté, a mezi tou tímto fascinujícím světem internetu, který je tak fascinova, fas, fascinující pro mnoho lidí a musíme usnadnit přístup k němu. To je nesmírně obtížný úkol. Ale já bych neřekl bezpodmínečně, že by se měly prostě dělat pokuty, když se to nebude dělat správně. Já bych nejprve řekl ano, ano, ano, k rozvoji internetu. Američané jsou skutečně o nejméně o krok před námi. Proč? Protože při rozvoji internetu a veškeré techniky jsme velice váhali. Když prostě eh, se nehovoří neustále jenom o sankcích, pak lze pomýšlet také na to, že i duševní vlastnictví se může dále rozvíjet a nepotřebujeme postupovat pouze na základě represí, pokud ty samozřejmě známe pro klasické delikty, pro klasický zločin, ale v internetu je prakticky nemožné pracovat s těmito sankcemi a nenapadne nás něco eh, v oblasti sankcí pro celou oblast internetu, něco jiného než krádež nebo vražda nebo zabití jako v minulosti, to byly přeci styčné body, ale to už dále tak to nejde. Myslím si, že předběžné podmínky tady máme a jistě nám pomůže i zpravodajka. Euh, euh, Nemáme moc času na to, abychom mluvili o těžkých, kontroverzních problémech. Především bych zopakovala, že všem nám jde o to Chceme chránit duševní vlastnictví. Chceme podpořit kulturu.